sněmovnou reprezentantů. A pak otázka větších kanceláří, pak zastoupení v Indonésii, Etiopii a New Yorku. Když jsem se posledně díval do mapy, tak v Evropě tahle místa nebyla. A co tomu říká rada? O miliony více se bude vydávat na eh, propagandu, takzvaná Europe Experience, různá centra, dále celá armáda tiskových mluvčích a mediálních manažerů a další peníze se budou vydávat na rekonstrukci kanceláří poslanců, které jsou naprosto v pořádku. A pak můžeme uvažovat o různých variantách pro Brexit. Jak tady hovořím, tak politici ve Westminsteru se ještě nedokáží rozhodnout, zda budou implementovat rozhodnutí referenda. Britští poslanci byli zvoleni 2014 a v roce 2016 eh, referendum rozhodlo, abychom odešli a na, nakonec 2017 se toto rozhodnutí ještě podpořilo a musím obvinovat EU z mnoha věcí, ale za jedno EU vinu podle mě nenese za politiky ve Westminsteru, kteří ignorují mandát, který jim dali občané. To je prostě jejich chyba, nikoli vaše. What a relief, Mr. Arnott. To je ale úleva, pane Arnote. Mohu se zeptat, zda přijmete otázku od pana Rubiga? Eh, děkuji vám. Já myslím, že ta otázka o eh, sídle Evropského parlamentu je samozřejmě oprávněná. My víme, že eh, Lisabonská smlouva také římské smlouvy eh, vyžada, vyžadují jednomyslnost v otázce sídla. A naše sídlo je ve Štrásburku, čili já tedy nechápu, proč to štrasburské sídlo by mělo být spochybňováno. Takže to nemá smysl. Naopak třeba u Brexitu. Vůbec nevíme, jak to dále bude. Nastane za pár hodin eh, tvrdý Brexit, nebo to bude nějak jinak. Westminster skutečně ještě eh, vůbec nerozhodl, takže jsem moc zvědavý, jak to bude vypadat dál. Thank you, Madam President. It's difficult. Děkuji. Eh, je těžko odpovídat na otázku, která nekončí otazníkem. Já samozřejmě souhlasím, že ve Westminsteru máme v současné době chaos. My očekáváme od tamnějších politiků, že budou schopni rozhodovat a ujmout se vedení. Ale pokud se týče eh, toho letajícího cirkusu mezi Bruselem a Štrasburkem, tak já říkám, že ehm, to je špatný systém, špatně nastavený a že de facto ani parlament se nemůže demokraticky rozhodnout, kam patří. Děkuji, nyní pan Michel Atui na dvě minuty. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, parlamentní demokracie nemá cenu, ale má určité náklady, které s ní souvisí, ačkoliv jí cenu připsat nemůžeme. Důležité je se rozhodnout o rigorózní uplatnění pravidel, které před námi stojí a chci v tomto smyslu poděkovat a vyjádřit obdiv panu Vladimíru Maňkovi který analyzoval projekt rozpočtu pro Evropský parlamentu ze vší důkladností eh, ve spolupráci eh, se stínovými zpravodaji, kterým také vyjadřuji velkou pochvalu a poděkování. Zároveň chci říci, že důkladnost v řízení rozpočtu parlamentu eh, je naprosto nezbytné i proto, že vyjednáváme s radou o e, období, které bude následovat po hlasování o rozpočtu. Jde tedy sice o hlasování provizorní, ale bude potvrzeno během hlasování v říjnu. Rád bych se s vámi podělil o Eh, takový postřeh, který zůstal nevyjasněný. Za pět let, co jsem předsedal rozpočtovému výboru, jsem se setkal s řadou obtíží. Eh, kdykoliv jsme se setkali s rozpočtem, který byl odrazem politických zájmů, tak vyjádřených předsednictvím. A pak jsme se setkali samozřejmě eh, s vytvářením pracovních míst, se vznikem zastoupení EU v nejrůznějších mimoevropských zemích a ne vždycky jsme dostali odpovědi na své dotazy. Nicméně, tak jak to odráží rozhodnutí předsednictva, rozhodnutí politické skupiny, neměli jsme možnost takové volby spochybnit. A proto si myslím, že v budoucnu, v budoucím období bude nutné eh, tuto nejednoznačnost změnit a přehodnotit ehm, a říci, eh, která aktiva se dostatečně dobře nevyužívají, například pro financování do nemovitostí. Ehm, samozřejmě vůbec perspektiva politiky ehm, aktiv a ehm, ta by měla být založena na rozpočtové upřímnosti. A to je velice důležité. A proto ještě jednou chci zpravodaj i stínovým zpravodajům vyjádřit velký obdiv a poděkování. Děkuji. Thank you. Děkuji. A na každý A Eh, tady máme jednu přihlášku a to je pan Krastaldo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové a kolegyně. Chci zdůraznit, že se mi zdá, možná nevhodné takto hovořit o rozpočtu pro budoucí rok, protože se blíží Brexit a já jsem se již několikrát vyjádřil proti některým iniciativám, které jsou nadměrné, jako třeba otevírání nových kanceláří, jakožto zastoupení Evropského parlamentu, které jsou příliš drahé, nebo také stavění některých dalších kancelářských budov a obecně ty náklady, které souvisí s takovýmto velkým sídlem, Tady si myslím, že ne, nemáme dostatečné prostředky, abychom je vynakládali, když se naopak eh, všude apeluje na úspory. To budou stát další miliardy taková síla a to jsou astronomické částky, které nejsou oprávněné. No a samozřejmě, že občané Evropské unie od vás budou považovat, abyste předložili úč- účty. Dobrá, rozprava je uzavřena, hlasovat se bude zítra. A dalším tématem na pořadu jednání je jakost vody určené k lidské spor- spotřebě. Vodajem je pan Dantán a vítáme pana komisaře Avrama Pulise. A slovo má pan zpravodaj, prosím. Vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři, eh, dámy a pánové, stínoví zpravodaji, vážení kolegové. Eh, téměř před čtyřiceti lety se Evropská unie připravila právní předpisy týkající se pitné vody a vidíme, jaký obrovský pokrok jednotlivé členské státy dosáhly. Eh, a setkáváme se také s tím, že se opět tato legislativa eh, novelizuje. Vidíme, jak se promítá eh, také eh, do or, ustanovení organiz, Světové zdravotnické organizace. Nicméně musíme si také uvědomit, jak se zlepšují znalosti um, zvládání rizik, jak vidíme v rámcové směrnici pro o vodě a zároveň, jak důležitý je rovný přístup k vodě a transparentnost. Také jsme diskutovali o novelizaci zmíněné směrnice, eh, která stanoví novou metodu hodnocení rizik, která umožní předem eh, zjistit riziko znečištění, hm, což je velice důležité Eh, protože přístup založený na hodnocení rizik, na eh, parametry kvality, eh, je velice důležitý. Chceme zajistit dostupnou i finančně dostupnou pitnou vodu pro všechny občany. Ehm, a i přes tu, ten velký objem práce, eh, který před sebou má, tak se samozřejmě parlament připravil na eh, rozpravu o textu již v listopadu a ještě chtěl projednat proje, eh, tuto problematiku do konce mandátu. Bohužel spoždění projednání textu v radě nám neumožnil při, mít na stole uspokojivý materiál. Situace je citlivá, protože eh, jsme neměli dostatečný čas připravit eh, správně připravený text. Eh, I přes velké úsilí rumunského předsednictví diskuse o obecném přístupu 5. března na radě proběhla příliš pozdě a nebylo možné zahájit včas interinstitucionální vyjednávání. Tento tato zpráva je velice důležitá technicky i politicky pro občany EU. A e, při prvním čtení představuje také pozici parlamentu. Bude to pak na finském předsednictví, aby znovu přejednalo tuto pozici s parlamentem. Ještě jednou chci poděkovat všem stínovým zpravodajům, kteří mě v mé práci pomáhali a podporovali. A také děkuji službám parlamentu za spolupráci a podporu. Děkuji. Děkuji. My děkujeme vám za vaši práci a nyní předávám slovo panu komisaři. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, chtěl bych vřele poděkovat panu zpravodaji, panu Dentánovi a také stínovým zpravodajům za těžkou práci, kterou vykonali k návrhu revidovaného textu směrnice o jakosti vody určené k lidské spotřebě. Komise je toho názoru, že návrhy Evropského parlamentu jsou v souladu s naší línií. Nicméně zároveň lituji toho, že díky pomalému postupu na radě nebylo možné dosáhnout interinstitucionální dohody v době do evropských voleb. Chtěl bych ještě připomenout, že hlavním záměrem našeho názoru návrhu je zajistit bezpečnou pitnou vodu v Evropské unii pro 21. století. Měli bychom být hrdí, že v dnešní době většina lidí žijících v Evropské unii má vysoce kvalitní pitnou vodu dostupnou. Naším návrhem bychom měli zajistit zachovat a ještě vylepšit tuto situaci díky striktním eh, kontrolám. A minulý týden, 22. března, jsme si připomněli Světový den vody s tématem nenechat nikoho pozadu. Naše vize Evropy je taková, že máme inkluzivní společnost, která neponechá nikoho pozadu. A revize této směrnice o pitné vodě eh, je, by měla umožnit těm nejzranitelnějším skupinám také přístup ke kvalitní pitné vodě. Je to vůbec poprvní taková úspěšná evropská občanská iniciativa, podpořena 1,8 miliony lidí a je to hmatatelný důkaz toho, jak komise opravdu naslouchá občanům Evropské unie a jejich obavám tento návrh vylepší situaci více než dvou milionů obyvatel Evropské unie kom, návrh komise o přístupu k vodě je také důležitým krokem směrem k dosažení udržitelných eh, cílů, konkrétně cílu 6. Vítám tedy ehm, silnou podporu parlamentu, aby byl zajištěn přístup pro všechny. Tato vaše podpora je důležitá i ve světle nadcházejících dalších diskuzích mezi námi jako spoluzákonodárci. Rada se dohodla o obecném postupu 5. března a v kompromisním textu bylo, eh, bylo zajištěna taková křehká rovnováha, zejména ohledně tématu přístupu k vodě. Některé členské státy ale byly proti tomu, aby přístup k vodě byl regulován na evropské úrovni. Naopak já vím, že většina Evropském parlamentu, což je vlastně sněmovnou evropských občanů, si přeje, aby toto téma bylo regulováno. Dále návrh Rady ohledně článku 10 a o materiálech v kontaktu s vodou byl několikrát zaslan zpět na komisi. Takže v rámci interinstitucionálního jednání komise stanovuje, že hodlá ještě dále analyzovat a zhodnotit obavy ohledně tohoto článku a zveřejníme tyto výsledky této analýzy v příslušnou dobu. Ale chci vás ujistit, že komise je zavázána a maximálně se vynasnažíme, abychom podpořili nový další parlament, Podobně jako budeme podporovat i další předsednictví rady, aby toto téma bylo završeno. A chci eh, říci ještě, že komise opravdu vnímá závažnost tohoto návrhu. Myslím si, že tuto, tento náhled na věc všichni sdílíme. Přejeme si bezpečnou vodu, to je zásadní pro evropské občany. A naše návrhy by měly pomoci změnit a zkvalitnit jejich každodenní život. Takže nyní apeluji na váš parlament, abyste podpořili ambici komise, tedy ochraňovat ještě více zdraví našich občanů tím, že navrhneme striktní zdravotní normy, které umožní mít lepší přístup ke kvalitní pitné vodě. Děkuji paní předsedkyně, děkuji dámy a pánové, poslankyně a poslanci. Commissioner... Děkuji vám, pane komisaři. A nyní pan Lise na tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, kolegyně a kolegové. Pitná voda je nejkontrolovatelnější potravinou v celé EU a je rovněž naší povinností řídit se nejnovějším stavem poznání této oblasti a návrh Evropské komise bezpečnost pitné vody v Evropě ještě posiluje. Jako EPP jsme vždy upozorňovali, že to vše, tyto nové předpisy, musí být použitelné také u malých vodáren a že tedy nejde jenom o to, aby se nové metody analýzy dostaly na trh, ale také, aby si to mohli spotřebitelé dovolit. Eh, takže jde o zlepšování kvality, ovšem za přijatelnou cenu. Velkým tématem je přístup k vodě. Eh, pro mě osobně je velice důležité to, že my v Evropě máme bezplatný přístup k vodě na veřejných místech a na veřejných zařízení. E, například v kavárnách a restauracích je k dispozici pitná voda zdarma. To je dobře pro občany a de facto to odpovídá také občanské iniciativě. E, rovněž tím šetříme zdroje, protože e, minerální vody, které jsou k dispozici, se obvykle dopravují na velké vzdálenosti, což samozřejmě eh, stojí eh, spoustu peněz a paliva. A navíc eh, minerální voda mm, by se neměla konzumovat celý den. Nicméně ne všechno, co já osobně považuji za dobré a co je dobrá myšlenka, ne všechno by tedy mělo být centrálně předepsáno do detailu Evropskou unii. Tady chci připomenout subsidiaritu. Proto my jako EPP se domníváme, že kompromis, eh, který vyšel z rady, je velice eh, rozumný. Během eh, trialogu bychom měli se soustředit spíše na pobídky, což by byla lepší cesta, nežli eh, předepisovat, eh, co každý musí dělat. Eh, to by totiž mohlo naopak vést k antievropským tendencím. Čili podpořit toto, ale nenařizovat. Já bych chtěl poděkovat Michelu Dantánovi Eh, za to, co tady odvedl, všechnu tu práci. Eh, škoda, že už nebude kandidovat do příštího Evropského parlamentu a přeji mu všechno nejlepší do budoucna. Eh, já se k tomu připojuji, k vašim milaskavým slovům. A nyní pan Palmer na tři a půl minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych nejprve chtěl připojit své díky zpravodaji panu Dantanovi za jeho koordinaci, za veškeré jeho úsilí při práci na této složce. Děkuji také stínovým zpravodajům z dalších politických skupin a také chci poděkovat našim zaměstnancům, asistentům a dalším, kteří mnoho měsíců pracovali na velmi široké problematice, již se tato legislativa týká řada organizací a zainteresovaných subjektů. Nás během naší práce kontaktovala a také jim děkuji za jejich zájem a e, angažovanost. Vidíme, že se to dotýká opravdu široké škály zainteresovaných subjektů projektů. To odráží složitost celé složky. Rád bych zmínil organizace, které eh, vedou kampaně za právo přístupu k vodě, eh, zajištěné smysluplným způsobem. A jsem velice rád, že text, který máme před sebou, je v tomto smyslu eh, výrazněji formulovaný než to, co původně předložila i dokonce naše frakce. Je politování hodné, že radě trvalo tak dlouho, než se vyjádřila k tomu, tomuto dokumentu a e, proto e, nemohl včas začít trialog o tomto tématu. A ať už bude osu tohoto dokumentu jakýkoliv dále, e, chtěl bych zdůraznit, že tento parlament udělal velký kus práce v právu k přístupu k vodě. To je velice důležité. Rád bych zdůraznil vše, co tato zpráva sama podtrhuje, představuje velký krok dopředu. A rozhodně eh, to další eh, mandát ani rada nesmí žádným způsobem rozmělnit ani rozředit, protože samozřejmě je důležité, aby pitná voda byla kvalitní, bezpečná, ale zároveň, aby se touto legislativou řešila základní otázka sociální spravedlnosti, protože je těžko věřitelné, že ještě v letošním roce 2019 jsou v Evropské unii lidé, kteří nemají přístup k bezpečné pitné vodě. A to zdůrazňuje, jak významné je toto téma i z hlediska lidských práv a zcela logicky pro naši frakci toto má zásadní význam. A možná to bude poslední eh, legislativa, které se já sám věnuji v rámci tohoto parlamentu a možná úplně poslední pro mě v Evropském parlamentu. A proto jsem i mimo jiné rád, že je to právě toto téma, směrnice, která bude mít dopad na každého občana v EU každý den. A nesmíme brát za samozřejmost, že když pustíme kohoutek, že z něj teče vždycky bezpečná, čistá voda. Jde samozřejmě o spravedlnost, sociální spravedlnost a rovnost. V tomto smyslu je důležité zajistit právo na vodu všem. Právě proto tato zpráva představuje výrazný krok dopředu v tomto směru a jak v nadcházejících měsících a letech, když si budou lidé klást otázku, co EU vlastně dělá, jaký má smysl, tak dělá přesně toto. Ať e, už sedí ve Štrasburku, ať v Bruselu nebo kdekoliv jinde, důležité je, že voda, která nám teče z kohoutků, je bezpečná, čistá a že k ní můžeme všichni. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Jeden a půl minuty, pan Hoč. Děkuji, paní předsedající. Děkuji vám, paní předsedající. Voda je nezbytná pro život a pro naše homeostázní ústrojí. Voda je systém, který musíme eh, chránit pro budoucí pokolení. A musíme eh, se také zabývat tím, eh, jak smysluplné je každodenní používání vody. Každo, každoročně se ve městech vyplývá vody eh, v množství, které by stačila zásobovat další 260 milionů lidí. A de facto eh, dalo by se opravdu, eh, opravdu tedy šetřit. Pokud třeba nám kape kohoutek a Eh, je to jedna kapka za vteřinu, to je ztráta 12 000 litrů vody. A my eh, navíc můžeme eh, regulovat obsah škodlivých látek, jako třeba olova a podobně. Monitorovat budeme také mikročástice plastů. Pokud bychom spotřebovávali méně lahvové vody, Znamenalo by to pro nás 600 milionů eur ročně úspory. A navíc by se eh, zmenšil objem plastových odpadů a eh, také skleníkových plynů. Eh, voda z kohoutku je velice dobrá a luxusní věc, ale je třeba její kvalitu opravdu dobře sledovat. v rámci naší cirkulární ekonomiky eh, znamená, že se nám eh, můžeme více spoléhat na eh, vodu z vodovodu a můžeme skutečně šetřit vodu lahvovou. Víme, že voda je základ života a hledáme vodu také ve vesmíru, abychom se ujistili, zda někde takový život existuje. Děkuji. Já eh, budu dneska eh, flexibilní, říká paní předsedkyně, ale prosím, eh, nepřesahujte příliš svůj čas. Paní Miller, paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, komise přistoupila k této regulaci jako reakci na občanskou iniciativu Právo na vodu. Eh, moje frakce je proto, aby do této záležitosti byly více zataženy eh, organizace občanské společnosti a my jako politici bychom na to měli rychleji reagovat. Navzdory technické a politické složitosti problematiky jsme tuto zprávu předkládali již loni v říjnu. Byli jsme připraveni na triok, trialog s radou. Nicméně rada to odkládala tak dlouho, že směrnici se nám nepodaří eh, včas ke konci tohoto mandátu schválit. Musíme alespoň tedy ukončit první čtení a tím tedy dáme občanům eh, najevo, eh, že jejich iniciativa pro nás platí. Mm, já jsem například eh, hrdá na to, že nabízíme řešení, eh, které se budou zabývat eh, mikroplasty a novými škodlivými látkami, které se mohou nacházet ve vodě. Také navrhujeme, aby nový přístup založený na posuzování rizik nezatěžoval mm, například komunální vodárny Eh, v Německu a v dalších regionech. A já tedy doufám, že toto se nám podaří zítra eh, odhlasovat a že se to stane pevnou součástí a východiskem pro další vyjednávání. Já chci poděkovat všem zpravodajům a stínovým zpravodajům a eh, pitná voda, ta je, ta je nejvyhledávanější potravina a můžeme ji bez obav pít v Evropské unii z kohoutku. Děkuji vám, paní předsedkyně. Zdravá pitná voda, to je základní právo a každý evropský občan by měl mít na toto právo a to je přesně to, co naše občanská iniciativa Právo na vodu, o čem je. Je to vlastně první evropská občanská iniciativa, byla velice úspěšná, řekla, co měla říci Evropské unii a právě na tomto základě Evropská komise předložila návrh, který doufám Evropský parlament zítra v prvním čtení podpoří. Nicméně je tu mnoho, mnoho evropských občanů, kteří nemají přístup k adekvátní pitné vodě, buď jsou členy menšin nebo jsou vyloučeni eh, ze společnosti a z toho důvodu nemají přístup k pitné vodě. A tady hovoříme o stovkách tisíců v EU, Možná je to i díky vládám, například vládě Maďarska, která nebyla schopná zajistit vše nezbytné, aby voda dosáhla i k těmto lidem a abychom opravdu mohli všem lidem nabídnout zdravou pitnou vodu. Vlády to nemohou zajistit, přestože Evropská unie vynakládá miliony eur na, do této oblasti, podporuje členské státy, aby zajistila ta opatření, které budou směřovat k dodávkám bezpečné vody, ale eh, toto téma pak je podrobeno i korupci a prostě peníze nejsou používány za ty účely, na které byly vyčleněny, tedy zajistit vysoce kvalitní pitnou vodu. Ale vysoce kvalitní pitná voda, ta se týká také zdravotnictví a také bezpečnosti. Už to tu zaznělo. Když budeme mít důvěru evropských občanů i ohledně vody, tak to hodně sníží potom poptávku po eh, balené vodě v plastových lahvích a to zase sníží objem odpadu. Je nutné vytvořit tento vztah důvěry a já doufám tedy, že toto bude moci být podpořeno. Nicméně bohužel rada tady v tomto trochu selhala a členské státy, které zasedají v radě, by se měly maximálně vynasnažit, aby tyto návrhy byly řádně implementovány a všichni lidé v Evropě měli přístup k vodě. Děkuji, paní Boyle, na minutu a půl. Děkuji, vážení kolegové. Vy kteří také jste eh, napojeni na toto hnutí, na právo na vodu, tak jste asi eh, nyní eh, smutní z toho, že se nedosáhlo úplně všeho protože tady neexistuje nějaká cesta jen tak napůl, když se mají zajišťovat práva. Eh, lidské právo na vodu je tedy tak zvláštní, že si vyžádalo i velkou pozornost médií. My jsme tu řádní zástupci evropských občanů a měli bychom opravdu podpořit tuto petici obyvatel, které požadují vodu. Podepsali tisíce lidí a my v levici ale nemůžeme podpořit tuto zprávu, protože kdybychom ji podpořili, tak přijmeme jenom výsledek takových jakýchsi povinností, které pouze reagují na jakousi evropskou občanskou iniciativu či petici. Ovšem ta petice chtěla řešit opravdu závažné problémy chudoby s vodou, která postihuje několik milionů lidí v Evropě. Ostatně i ten všeobecný přístup k vodě tu nebude dostatečně zajištěn. Všechno to spadá do té politické agendy a vůbec to nenaslouchá těm argumentům občanům ohledně nákladů a ohledně zajištění jejich základních socioekonomických práv. Toto sdílí, tento názor sdílí naši občané a my jej sdílíme. Děkuji vám, přeji vám pěkné odpoledne všem a paní poslankyně Boylen, máte tu modrou kartu, přijímáte? Pan Rubik, prosím. Já bych chtěl poděkovat paní kolegyni Boylan, poněvadž samozřejmě je důležité, aby eh, voda byla k dispozici zdarma, poněvadž je to eh, všeobecný, všeobecné vlastnictví. Ale samozřejmě jde o infrastrukturu, eh, pomocí níž je tato voda dávána k dispozici. A tu je třeba zaplatit. Myslíte si, že je vhodné, aby do budoucnu do budoucna tato infrastruktura eh, byla předmětem eh, veřejných eh, zakázek, aby se stavila za nejlepší ceny? No. Paní Vojlan? Ne, já musím říct, že členské země by měla si rozhodnout, jakým způsobem to bude řídit a nám tedy opravdu eh, vadí, že komise nám do toho zasahuje. A eh, například u nás v Irsku není eh, vodní chudoba a je to proto, že se vše platí přímo z daní si přes, přes rozpočet. Takže je u nás. Paní Efi, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. V Itálii je voda veřejným majetkem a hnutí pěti hvězd přijalo tuto eh, tématiku na program projednávání. Už se o tom hovoří několik let, nicméně Evropa jaksi eh, ne splnila ta očekávání občanů, kteří si přejí mít právo na pitnou vodu. Už několik měsíců se řeší i na komisi směrnice o vodě a přitom již loni v říjnu Evropský parlament schválil příslušná opatření, aby se zahájila další jednání. Podle nás toto není dobrá situace. Velká většina kolegů konzervativců v tomto parlamentu si zřejmě neuvědomuje, že existuje to všeobecné právo všech k vodě, k pitné vodě. A nejen to, také máme nám nebo přísluší nám zodpovědnost za to, aby ve vodě nebyly obsaženy žádné škodlivé látky. Nyní ta stávající směrnice o vodě toto téma nepokrývá. Ta směrnice z roku 98 to znamená, jsou tu nebezpečné látky, které se ve vodě stále ještě mohou obsahovat. A v některých případech tedy ani ta nová směrnice toto téma neřeší a ty toxické látky by se neměly vůbec nikdy nacházet ve vodě, protože se pak dostávají do těl občanů, lidí, dětí. A evidence parametrů na zabezpečení kvality, to je nevyhnutné a je třeba toto plnit důsledně aby se neustupovalo nějakým požadavkům ze strany průmyslu, abychom zajistili opravdu kvalitu pitné vody. Děkuji, pan Breton, minutu 30. Merci. Děkuji vám, pane předsedo. Pitná voda je téma, které je mi velmi drahé. Když diskutujeme o právním režimu e, pro e, pitnou vodu, tak já jsem před 35 lety začínal působit ve, e, ve profesní kariéře a právě jsem se tehdy zaměřoval také na kvalitu pitné vody, tak jak se nyní angažuji i v rámci Evropského parlamentu. Vedlo to také k petici, která měla, získala 2 miliony podpisů. Vidíme, že přístup k vodě je skutečně eh, tristní pro některé občany Evropy, včetně Romů. A Musíme si uvědomit, že toto ale však musí být v kompetenci členských států, nikoli EU. Pokud endokrinní narušující látky kontaminují pitnou vodu, tak je důležité jednat v koordinaci s VHO, nikoli s komisí, eh, Evropskou komisí v Bruselu. Členské státy jsou sami schopny si zajistit standardy kvalitní pitné vody. Na to Evropskou unii nepotřebujeme. Eh, komise se snaží instrumentalizovat tuto situaci, aby si navýšila kompetence. Evropa národů, eh, ta existuje a ta by naopak měla vrátit suverenitu členským státům. Děkuji. Děkuji a nyní paní Ayuso na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Myslím si, že komise provedla revizi legislativního textu, stávajícího textu o vodě pro eh, lidskou spotřebu. Bylo to zapotřebí, protože tento text již měl být aktualizován a komisi se podařilo identifikovat čtyři hlavní oblasti, které je třeba vylepšit. Parametr, zaměření na riziko, transparentnost informací a materiály v kontaktu s vodou. Také je třeba zdůraznit, že členské státy uplatňují normy EU ohledně pitné vody poměrně správně a ten stávající text je krokem kupředu, který nám umožní předvídat problémům. V současné době tu máme technologické pokroky, máme laboratoře, nové technologie, také nové instalace vodárny a také více věnujeme pozornost environmentálním aspektům. A toto všechno může vylepšit eh, právě i tato směrnice. Evropský parlament a jeho text zahrnuje celou řadu vylepšení ohledně přístupu k dodávce kvalitní vody, navýšení eh, spotřeby vody, také zabraňováním únikům vody v dodávkách, pak odezvy eh, nebo dopady klimatických změn na vodní zdroje a pak tedy i ty materiály v kontaktu s vodou a také přednáší eh, řešení toho, jak zabraňovat nebo jak snižovat spotřebu balené vody. Také zajišťuje to, aby malí dodavatelé vody měli flexibilnější pracovní podmínky. A ještě na závěr bych chtěla panu Dantánovi velice poděkovat za jeho práci, kterému se podařilo sloučit všechny ty požadavky v směrnici a věnoval se tedy i otázce e, nákladu, aby nebyly příliš vysoké. A také chci poukázat na to, jak postupovala rada, která zabraňovala dosažení dohody ještě v rámci tohoto mandátu. Děkuji, paní Gutela, na minutu 30. Herr talman, alla har rätt. Děkuji, pane předsedo. Každý má právo pít vodu, pokud má žízeň a tato voda musí být bezpečná pro konzumaci a to platí pro všechny, ať už máte nějaké bydlení, či jste bezdomovec, ať už jste součástí většiny nebo nějaké menšiny, ať už bydlíte ve velkém městě nebo v zapadlé vesnici, ale v dnešní době jsou lidé, kteří bohužel ještě v Evropě nemají přístup k bezpečné pitné vodě. Voda, kterou pijeme, musí být bezpečná, nesmí obsahovat žádné nebezpečné chemikálie, které ohrožují naše zdraví, musíme zlepšit naše standardy, eh, limitní hodnoty a to s důrazem na lidské zdraví endokrinní disruptory. To jsou látky, které vedou ke vzniku cukrovky a dalších nebezpečných onemocnění, včetně eh, problémů s plodností. A Právě proto musí Evropa i zbytek světa dělat maximum proto, aby takové nebezpečné látky v naší vodě nebyly. Parlament má silný mandát a vyjednávací pozici právě v této oblasti. Já vím, že řada členských států by si přála zmírnění pravidel, ale právě tady se musí parlament postavit za naše právo na čistou, zdravou pitnou vodu. A ve vyjednávání musíme naslouchat eh, informacím o situaci v různých zemích. Samozřejmě jsou zeměpisné rozdíly, ty si musíme uvědomovat. A právě proto pozice parlamentu musí být do jisté míry flexibilní vůči členským státům, tak, aby bylo možné nalézt nejlepší i nejpraktičtější řešení za každých okolností. Na čistou vodu máme všichni právo. Minuto. Pan Skřipek, prosím, na jednu minutu. Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Statistiky uvádějí, že celosvětová spotřeba vody je šestkrát větší než před stolety a očekává se, že do roku 2050 se zvýší o dalších 20 až 50 a to je hodně. Třetí největší systém podzemní vody je ohrožen vysycháním. Čeká se, že počet vody pod silným vodním stresem do roku 2050 bude 3,2 miliardy a nebude to problém jen v chudých zemích, i v tak bohatém zdroji

pitné vody, jako je Žitný ostrov u nás na Slovensku, tak spousta obcí má bakteriemi infikovanou vodu a jsou odkázáni na cisterny. Organizace aktivisti upozorní Evropskou komisi na to, že státní orgány nevyvíjejí dostatečnou aktivitu na ochranu vody a upřednostňují ekonomické zájmy společnosti a ty neberou ohled na životní prostředí. Cílem směrnice je zajistit přístup pitné vodě každému občany. Od roku 99 ale nebyla revidována. My víme zároveň, že klimatické změny mění životní podmínky a sucha jsou příčinou světové migrace, čemuž od roku 2015 čelíme. A proto musíme konat. Děkuji. Paní Miranda na minutu 30. Děkuji, pane předsedo voda a zdraví, to je jasné právo občanů. Je, není to zboží, je to něco, co je nám blízké. Pane komisaři, právo na vodu a na zdraví, jak to uznává OSN, je právem, základním právem člověka. Všichni v Evropě bychom měli mít díky moderním, adekvátním infrastrukturám přístup k pitné vodě. Jen takto budeme mít tedy vhodně poskytované služby. Ano, samozřejmě došlo k liberalizaci a objevily se případy sociálních nespravedlností. Toto by se mělo napravit a pro mě tato zpráva jde proti záměrům komise, kde uznává práva vody a státy často tuto věc bojkotují a nezajišťují přístup k pitné vodě, jako v mém případě Španělsku Španělska nebo i v jiných zemích eh, toto právo eh, zabraňuje vlastně nárokům velké části občanů. A voda je vlastně něco, co bychom měli mít my všichni k dispozici. V mé zemi máme stovky řek, ale voda se tam prodává za vysokou cenu. Také nemáme dostatečně údaje o přístupu k pitné vodě. Forenza, un minuto. Prego. Grazie, presidente. Voteremo contro il report eh, Pane předsedo, eh, my eh, hlasujeme, budeme hlasovat proti zprávě pana Dantána. Její text byl příliš rozmělněn a de facto je to zrada na poslání parlamentu, který by se měl stavit proti vetům ze strany rady. My eh, se musíme eh, lépe postarat o naplnění občanské iniciativy eh, o přístupu k vodě. To by vlastně mělo být lidské právo a přístup k vodě by neměl být předmětem ziskové podnikatelské činnosti. A co se týče těch parametrů, které jsou tady uvedeny, eh, tak ty nestačí eh, k tomu, aby se zastavilo znečišťování vody ze strany průmyslem. A skutečně eh, je třeba se zabývat tou skutečnou iniciativou. Endokrinní disruptory najdeme všude, eh, v řekách, v mořích a bohužel i v vodě z kohoutku. To jsou molekuly, které ovlivňují hormonální systém a působí narušení fyzického i reprodukčního zdraví, včetně behaviorálních efektů. A eh, skutečně výsledky výzkumy jsou eh, zásadní. Tyto disruptory představují polovinu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 pesticidů, ovlivňují působ, fungování vaječníků a bohužel toto eh, v této souvislosti by mělo být přizpůsobeno. A souhlasím eh, s vysvětlením zpravodaje, který se eh, snaží minimalizovat riziko ve světle vědeckého výzkumu. Také zmiňuje výzkum v oblasti mikroplastů, které jsou také nebezpečné ve zdraví nehledáme kompromis. Děkuji. Děkuji, pan Mandl, na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Skutečností je, že 2 miliony občanů Evropské unie nemají doma čistou vodu. A týká se to také dětí, starších lidí a tak dále. Já jsem samozřejmě proto, aby čistou vodu měli v Evropě všichni. Eh, tím by se tedy stala prvním kontinentem, eh, kde toto privilegium existuje. Ale navzdory eh, veškerým těm vylepšením, které se nám podařilo zapracovat zde v parlamentu, je, jsme tedy svědkem toho, že se zavádí zbytečná regulace a byrokracie tam, kde čistá voda už je dneska samozřejmostí. To by mělo vést, mohlo vést eh, k zdražení pitné vody pro ty, kteří už mají a to není dobře, proto budu tedy hlasovat proti a doufám, že eh, se to bude znovu projednávat příštím parlamentu, přičemž eh, absurdní parametry, které nenavrhuje ani Světová zdravotnická organizace, tak, nebo složitá zařízení, která musí být ve vodárnách i tam, kde je voda čistá, tak to jsem skutečně proti. Budu hlasovat proti této zprávě, nicméně budu nadále pracovat na dosažení cíle, čímž je to, aby každý v Evropě měl dispozici čistou vodu. Děkuji. Děkuji, pan Zofoli, na minutu 30, prosím. Děkuji, pane předsedo. Máme tu hlasovat o této velice důležité směrnici o právu na pitnou vodu. Komise se rozhodla odložit toto o dalších 20 let, aby mohla lépe reagovat na výzvy související se změnami klimatu a zaměřila se na přechod na oběhové hospodářství, na omezování plýtvání vodou a na znečišťování plast, součást, proti plastu. Nicméně 2 miliony občanů požadují, a to oprávněně, právo k přístupu k pitné vodě, což je takové primární lidské právo, a to zdůrazňuji, musí být zajištěno, nejen podporováno. A proto chceme větší míru transparentnosti a zajistit lepší přístup k vodě, co se týče spotřebitelů. A dále přístup eh, k přesným a jasným informacím o vodě, která vytéká z kohoutku. No a co se transparentnosti týče, tady nemůžeme dopustit závažné znečišťování vody, například v oblasti Benátek v Itálii. Tam téměř půl milionu obyvatel je tomuto vystaveno a i v krvi e, lidí vlastně ty e, hodnoty špatných látek e, jsou zaznamenávány. Je třeba opravdu respektovat limity, které se zavedly, ale i tak jsou to limity velice vysoké, měly by se spíše přibližovat k nule. A také podle nedávného stanoviska EFSI, co se týče občanů oblasti Benátek, tak eh, tuto oblast je třeba změnit, zlepšit. A byli bychom rádi, kdyby jak italská vláda, tak rada přijali definitivní ustanovení ohledně postignuće koje jako nažalost često uzima. Paní Tomašič, přístup čisté vodě, to je vymoženost, kterou považujeme za samozřejmost. Je to oblast, která je regulována, sledována, přizpůsobuje se novým podmínkám. Jakožto poslankyně ze eh, země, kde máme omezené zdroje vody, eh, chtěla bych skutečně poblahopřát eh, k tomu, že tato zpráva respektuje princip subsidiarity v oblasti životního prostředí z celého srdce vítám eh, tuto zprávu. Děkuji paní Serna Rodriguez a děkuji pane předsedo. Voda je právem lidí, je nezbytná pro lidský život a proto ji musíme ochraňovat před privatizací, před znečištěním, před ničením lesům a před zastavováním velkých infrastruktur. Nicméně ve většině Evropské unie to tak není. V Galicísku jsou znečišťovány řeky um, velkými lomy, kamenolomy a jednotky na zpracování vody, čističky jsou nedostatečné, to znamená špinavá voda odtéká z řek do, do moře. Máme tu projekty, které těmi znečištěnými odpady eh, znečišťují přítoky vod a pak jsou tu čističky, které jsou naprosto zastaralé, nevhodné. Dále zemědělci, které, kteří používají glyfosáty a pesticidy. Tohle všechno financuje uh, a zaštiťuje Evropská unie. Toto vše se musí změnit, abychom měli zdravou vodu. Děkuji, pan Gambus, na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Debata o směrnici o kvalitě vody určené k lidské spotřebě je samozřejmě velice důležitá a to z několika důvodů. Za prvé, protože to je jediná občanská iniciativa, které se pořadilo, podařilo dát dohromady 1,5 milionu podpisů občanů, které znepokuje toto téma. Přístup k vodě a udržitelnost tohoto přístupu a zdraví vody, to je vlastně číslo 6 těch udržitelných cílů a podle Eurostatu několik procent evropských občanů má potížek s přístupem k vody. Navíc přístup k vodě je základním pilířem, sociálním pilířem evropských občanů pod číslem 20 je zahrnut i tento přístup k vodě. Navíc máme za odhlasovat tuto směrnici, protože se také zabývá oblasti snižování um, odpadů a snižování znečišťujících látek. Mělo by to celkově také vést k pětinovému snížení používání lahvové vody. Uh, takže lepší kvalita, lepší přístup zejména pro ty marginalizované odvětví, větší míra transparentnosti pro spotřebitele, snížení nákladů, méně byrokracie a zlepšení eh, informačních elektronických systémů. Já se připoji k tomu, co řekl pan Juncker v projevu o stavu Unie, Evropané dnes i budoucí generace si zaslouží, aby Evropa ochraňovala jejich kvalitu života. Potřebujeme takovou Evropu, která bude pomáhat a ochraňovat. A na neposlední řadě chci poděkovat kolegovi Dantanovi za výtečnou práci. Nicméně je ostudné, že i přes úsilí komise a našeho parlamentu členské státy nepovažovaly toto téma za prioritu a jednání se odloží až na další mandát. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Zorinu, na minutu 30. Děkuji, pane předsedající Směrnice o pitné vodě již eh, platí více než 20 let a jedním z základních pilířů v Unii v této oblasti zajišťuje kvalitní dodávky vody z 98%. Její revize, jak tu již zaznělo, Následuje první občanské evropské iniciativě Right for Water, které dala dohromady 1,6 milionu podpisů, aby byl zajištěn přístup k vodě pro všechny evropské občany. A proto tato revize je příhodná a je nezbytná. Počítá s opatřeními pro přístup pitné vodě na veřejných prostředí a také, aby voda odpovídala aktuálním vědeckým parametrům. Nicméně lituji, že jsme nezašli lidé, ale jsou tu určité pozitivní body, které můžeme mm, tady eh, popsat jako snižování těch, eh, té míry endokrinních disruptorů v bodě, ve vodě dál škodlivých látek, obsahu mikroplastů, také povzbuzení státu k, k veřejným zdrojům pitné vody a větší kvalita pitné vody z kohoutku. Také podněcování oběhového hospodářství a zároveň snižování balené vody, tedy plastového odpadu. Ale mohli jsme zajít ještě dál ve věci mikroplastů. Tady jsme nedosáhli těch ambicí, které se objevily v petice občanů, ale už tak to byl pokrok, nicméně v této cestě bychom měli i nadále pokračovat. Děkuji a pan Ferreira na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, tento návrh, který reviduje směrnici o kvalitě pitné vody k lidské spotřebě, je velice závažná, protože podstatně navyšuje přímé náklady na dodávku vody zase na úkor spotřebitelů, také navyšuje nepřímé náklady pro veřejnou zprávu, pro oblast kontroly, ale zároveň nezajišťuje tu nezbytnou míru kontroly a dohledu. Také vede k větším privatizacím, nenabízí nabízí řešení pro ekonomické dodávky vody, které mohou být bezpečné a schudné na místní úrovni. Také nebere v potaz doporučení například Světové zdravotní organizace. Spochybňuje funkce státu, zejména v té kontrolní oblasti a apeluje tu na jakési autokontroly těch dodavatelských eh, vodárenských podniků. Tento návrh, pokud to zhrnu, znamená drahá voda, nebezpečná voda, nekvalitní voda. Je to všechno tak nějak schováno, zamaskováno, tak jak to předkládá Evropská komise, ale já v tom vidím zájmy nadnárodních podniků. Děkuji, paní Šujic. Děkuji. Já jsem velice ráda, že se dnes mohu vyjádřit k problematice kvality vody, eh, která je velmi důležitá. Podle výzkumu Evropské agentury životního prostředí pouze 40 evropských řek eh, a eh, jezer a dal, splňuje ekologické standardy podle směrnice o vodě. Proto členské státy musí vyvíjet úsilí, aby plnili požadavky směrnic a do budoucna, eh, aby byla zajištěna kvalita vody i dalším eh, generacím pro lidskou potřebu, protože tato směrnice zatím byla v platnosti 20 let bez eh, zásadního přepracování, proto vítám úsilí pana zpravodaje a výboru Envy upravit normy pro kvalitu pitné vody ve světle nejnovějších vědeckých poznatků, reagovat na nové výzvy, včetně například problému změny klimatu. Chci ještě zdůraznit, jak důležitá byla první iniciativa Právo na vodu, Right Water, kterou podpořilo 1,8 milionu občanů. Právo na kvalitní pitnou vodu, to je minimální standard, který musí být zajištěn. E, OSN má také své normy, my Chorvatsku máme dostatek vody. Nicméně eh, tento zdroj musí být ve veřejných rukách, musí eh, s ním být nakládáno odpovědně a jsem velice ráda, že zajišťujeme právo občanů na pitnou vodu. Mm, také vítám úsilí o zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva, ale je škoda, že se rozhodnutí odkládá na další mandát Nicméně vítám do subsidiarity a doufám, že v dalším mandátu se nám to podaří schválit. Děkuji. Jako askel puhtaan ja Myslím, že se nám daří touto zprávou správný krok správným směrem. Eh, musíme dát dispozici